Good afternoon, everybody, and uh, we will... Dobré odpoledne, začneme se schůzí a já přejdu do švédštiny. Hej och eh, hjärtligt välkomna allihopa. Det är kul att se er. Dobré odpoledne, vítejte všichni po letních prázdninách. Začneme s hlasováním. Velice záhy to nastane. Nejprve pár ještě formálních bodů. Bod 1. Schůze koordinátorů, kterou jsme právě ukončili. Bod 2. Přijetí pořadu jednání žádné návrhy na změny, takže lze jej považovat za přijatý. Za třetí, sdělení předsedy, mám pouze jedno, a to je, že se bude konat společná schůze s podvýborem pro lidská práva 9. října to bude. A budeme zde mít zpravodaje, eh, zvláštního zpravodaje OSN, paní Majo je to zpravodajka pro, na, pro otázku násilí na ženách, eh, takže je třeba, aby informace byla rozeslána všem, abyste byli o této akci informováni. Bod 4. Sdělení předsedy, které se týkají doporučení přijatých koordinátory. Já jsem si jist, že určitě v zápisu jste se dočetli, Eh, protože již ho máte, eh, tak jste se dočetli, jaká jsou ta doporučení. Ptám se, zda chce něco někdo doplnit k zápisu, pokud ne, tak eh, to je bod, tento bod jsme vyřídili. Bod 5. Schválení zápisu ze starých schůzí ze 13. 14. července 2011 a z 29. 30. srpna 2011. Pokud nikdo nemá námitek proti těmto zápisům, tak navrhuji, abychom je tímto schválili. Začneme nyní s hlasováním. Votera po den om eh, när det gäller etablering av finans... Dobře, takže začneme eh, eh, s řízením finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. Takže paní Krace, jako zpravodajka, chce slovo, tak prosím, paní Krace. Děkuji mnohokrát. Já teď eh, nemám žádné zvláštní věci, které bych měla připojit. Eh, už jsem všechno řekla, když jsme přeskomávali pozměňovací návrhy. Chci poděkovat všem kolegům takže celkem kolegové skutečně pracovali velice konsenzuálně a navrhli obohacení zprávy. Je jasné, že na jedné straně vyžadujeme, aby ženská dimenze ve všech politických oblastech byla přítomná a žádáme také oddělené finanční nástroje, neboť eh, tady je skutečně ještě veliká potřeba. Eh, je třeba, aby se ženám dostalo specifické podpory. Jedná se o integraci do ekonomického života. Děkuji. Tak jsme mycket för det och eh, då startar vi Děkuji. Takže začneme s hlasováním. Takže budu v angličtině pokračovat. Om alle är beredda? Ja, då startar vi med kompromiss. Takže začneme s kompromisním návrhem 4. E, kdo je pro? Kompromis 4, prosím, ať zvedne ruku. Proti, zdržel se, je přijat. A nyní přejdeme k návrhu 43. Kdo je pro? Proti, zdržel se, je přijat. Návrh 44 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Což eh, znamená, že řada návrhu odpadá a dostáváme se k návrhu 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Thanks. Yes, sorry, I forgot to... Já jsem zapomněl hlasovat, nechat hlasovat o návrhu 46, takže před návrhem 9 ještě návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Nyní návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 50. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat takže odpadá návrh 10 a nyní kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijat. Teď přejdeme k návrhu 51. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 56, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 13, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 57, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 7, pro, proti, zdržel se, přijat. A teď ústní pozměňovací návrh. Má někdo něco proti tomuto ústnímu návrhu? Můžeme hlas o e, v návrhu 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já myslím, že to musíme prověřit. Asi prověříme návrh 60. přijat. Návrh 15 pro, proti, zdržel se, přijat. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Návrh 62, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Což znamená, že návrh 16 odpadá. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Nyní se dostaneme k návrhu 18. Pro, proti, zdržel se, je přijat. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 68 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 69, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 70 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 19 odpadá, takže nebudeme hlasovat. Tak návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se Přijata. 71 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 73 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 72 odpadá. Budeme hlasovat o návrhu 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 75. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 76 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 77, je pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 78 pro, proti, Zdržel se. Myslím si, že to musíme prověřit, takže hlasujeme o 78, a to elektronicky. 78. Někdo mi ukradl moji hlasovací kartičku. Ne kartička jako taková, celá peněženka. We then go to amendment 79 pro, proti, zdržel se, je přijat. Návrh 80 pro, proti, zdržel se. Musíme prověřit ještě 80 elektronicky. Hlasujte o návrhu 80 it's adopted. Je přijat. Návrh 81, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Návrh 82, kdo je pro, proti, zdržel se, je zamítnut. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Nyní se dostaneme k návrhu 85, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 86, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 24, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 87, kde pro, 87 ještě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Budeme muset prověřit elektronický návrh 88. Hlasujte. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Nyní se dostaneme k návrhu 28. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Což znamená, že odpadá návrh 2. Nyní 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromisy 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijate. A nyní se dostáváme k návrhu 34, kdo je, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 36, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Je přijat. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 5 odpadá. Budeme hlasovat nyní o 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijaté. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení, a to elektronicky. Prosím, hlasujte elektronicky o celém návrhu. And the vote is... Konec hlasování. It's adopted. Návrh byl jasnou většinou přijat. Děkuji. Zpravodajce. We then continue to vote on... A budeme pokračovat hlasováním rozpočtu. Paní nebo tady není, takže si nevezme slovo. Takže Začneme pozměňovacím návrhem 6221. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? Musíme začít znovu. E, ještě jednou zkontrolujeme 6221. to vírám hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Potom nyní 62.00. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. 62.23. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. 6203, kde je pro, proti, zdrželi. 6203 musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 6204, mm, kdo je pro? Proti? Zdrželi? 62.04. Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 62.17. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. 62.05. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? 6205. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 6206, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 6222, kde je pro? Proti? Zdrželi?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 6209, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 6216, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 6210, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 6220, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. 62 11, kdo je pro, proti, drželi přijato. 62 24, kdo je pro, proti, zamítnuto. 62 18, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. 62.12, kdo je pro, proti, drželi, přijato. 62.13 pro, proti, drželi, zamítnuto. 62.19 pro, proti, drželi, zamítnuto. 62.13 pro, proti, drželi, přijato. 62 14 pro, proti, zdrželi, přijato. 62 15 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 62 02 pro, proti, zdrželi, přijato. Budeme hlasovat o celém návrhu. Ne, přejdeme k dalšímu bodu. Proč o nehlasoval jako o celém? To je divné. Okay, we then going to vote on the EU 2011 report on takže budeme hlasovat o zprávě EU z roku 2011 o kohernosti e, rozvojové politiky. Pokud zpravodajka chce slovo, předám jího. Paní Češková, prosím. Především všem kolegyním a kolegům za věsné pozměňovací návrhy. Byla jsem pouze překvapena, že v některých návrzích e, se objevilo pouze, že se některé body mají kompletně vypustit. Na eh, minulém zasedání tohoto výboru v červenci eh, v rámci diskuze, která byla tedy velmi krátká, neboť eh, nás nebylo mnoho, nezazněly žádné výhradní připomínky a stejně tak ze strany zástupců komise bylo řečeno, že takto, takovýto návrh stanoviska, který já jsem zpracovala, je přijatelný. Čili ještě jednou všem děkuji za spolupráci a přeji nám dobrou ruku při hlasování. Thank you very much for that. Uh, we dance. Děkuji a budeme hlasovat. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 3 a 5 padá. A budeme hlasovat o návrhu číslo 4. Kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. Návrh 6, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 7, pro, proti, zdrželi, přijato. Vrch 8, pro, proti, drželi, přijato. Návrh 9 a 10 jsou identické, kde je pro, zvedněte ruku, proti, zdrželi, přijato. 11 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi, přijato. 14 pro, proti, zdrželi, přijato. 15 pro, proti, drželi přijato. Návrh 16 pro, proti, drželi zamítnuto. 17 pro, proti, drželi přijato. 18 pro, proti, drželi přijato. 19 pro, proti, Přijato. 20 pro, proti, zdrželi, přijato. 21 pro, proti, um, to musíme ověřit, návrh 21. Otevírám hlasování k návrhu 21. Končím hlasování. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi, přijato. 23 pro, proti, zdrželi, přijato. 24 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 25. Ověříme 24. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvacet pět. Kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 26 a 28 jsou identické. Mm, budeme hlasovat o návrhu 26 a 28, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Ověříme 26 a 28. Otevírám hlasování. Přijato. 29 je stažen. Hlasujeme o návrhu 27. 27. Otevírám. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 32 pro, proti, drželi. Ověříme návrh 32. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Myslím, že to je zamítnuto, ale není to vidět. Takže návrh 33. Otevírám hlasování k návrhu 33. Končím hlasování. Přijato. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Návrh 35 a 38 jsou identické. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 36. Kdo je pro, proti, zdrželi přijato. To znamená, že návrh 37 padá. Přejdeme k návrhu 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 41. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 42 pro, proti, drželi, přijato. 43 pro, proti, zdrželi, přijato. 44 pro, proti, zdrželi, přijato. Budeme um, hlasovat o celém dokumentu elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato, takže vám děkuji. Děkuji zpravodajce. Uh, Dobře, takže přejdu do švédštiny opět. Som sagt var, då börjar jag prata svenska istället för nu... Eh. Takže ještě jednou. Budu opět hovořit švédsky, poté co jsme ukončili hlasování a dostáváme se k dalšímu dobu. Eh, a to je Výměna názorů se členy fóra odborníků Evropského institutu pro rovnost pohlaví. Eh, A naše výměna názorů je vlastně první, ke které dochází se členy tohoto fóra od doby, kdy toto fórum bylo vůbec založeno. To nám nyní dává možnost vést diskusy, vznášet otázky, vyměňovat si zkušenosti, vyslechnout si názory na práci tohoto institutu. A proto mě těší, že jste mezi námi. Máme k dispozici 45 minut. A dovolte, abych nyní nestrácel další čas a rovnou bych srdečně přivítal zástupce institutu mezi námi, pana Rajera a další Dámo, eh, chopte se prosím slova, sami si můžete zlo zvolit, kdo začne a kdo se chopí slova jako první. Vítejte srdečně ještě jednou. Eh, Děkujeme srdečně, pane předsedo, za to, že jste nás pozval. Hartelijk dank, meneer de voorzitter, voor de uitnodiging. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše pozvání. Domnívám se, že z časových důvodů se nebudu představovat příliš důkladně, protože eh, to jsem vlastně učinila před třemi lety. Tehdy jsem vám vlastně líčila Eh, jak jsem se zaobírala výzkumem nejrůznějších příčin diskriminace, proč jste mě byli té dobroty, že jste mě jmenovali do Fóra pro rovnost pohlaví. A to, myslím, by mohlo být dostatečným úvodem jako představení. Jak se daří našemu ústavu? No dobře, ale na druhé straně zase ne tak dobře. Nejprve mi dovolte, abych zdůraznila pozitivní stránky a poté pohovořím o tom méně dobrém a pak bych ráda něco řekla o mé a naší roli a o eventuálních možných zlepšeních. Na konci si dovolím na vás apelovat, abyste důkladně popřemýšleli o budoucnosti. Nejprve tedy k těm pozitivním stránkám. Institut AIGE odevzdává zpracované zprávy do dokumentačního centra, kde jsou zkoumána nejrůznější témata, existují, se tak, existují také školení, sítě na úrovni nejrůznějších oblastí, fora a od tohoto víkendu existuje opět možnost obdržet newsletter s celým seznamem aktivit a akcí. Samozřejmě je obtížné takový ústav vybudovat na zelené louce, nalézt správné odborníky a vést výzkum. Prostě několik týdnů trvá, než se to vše uzavře. To vše je náročné na čas, ale můžeme říci, že nyní nastalo období sklizně. Co se týče výzkumu, k tomu snad nemusím nic říci, vy sami si můžete vytvořit váš vlastní úsudek. A tím se hned dostávám k tomu, co podle mého názoru neběží zas až tak dobře. A ráda bych tady uvedla celou řadu příkladů. Komise, a to je také zakotveno v stanovách, má jak představenstvo či radu, tak fórum odborníků. A mám radost, že tady jsou všichni a že všichni spolupracují, ale je to všechno na příliš nízké úrovni. Domnívám se, že by úplně nahoře na úrovni ředitelství by měly se vyslyšet hlasy těchto odborníků. Zatím jsem se o to pokoušela bojovat bezvýsledně. E, já pocházím z Nizozemska a vy jste zvyklí na to, že my rádi nazýváme věci pravým jménem a to také nyní činím. Pakliže se podívám e, na štáb spolupracovníků zvenku, eh, bije do očí jedna věc. Mnohé, mnozí z těchto spolupracovníků se nevyznají v otázce ženské emancipace a otázce rovnosti pohlaví. Možná, že na univerzitě si přečetli pár gender studies nebo tak něco a jistě umějí pracovat se statistikami či dokumenty, ale e, jsou e, to oblasti znalostí získané z knih. Mnozí z nich nemají zkušenosti e, zažité na vlastní kůži. A v AIGE je přeci zapotřebí mít určité genderové uvědomění. Je třeba mít také odvahu a určit ta úroveň angažovanosti, tam mi tady chybí, ta to prostě není. A co mi také chybí, jsou politické znalosti. Zjistila jsem, že různí spalopracovníci vlastně ani netuší, jak funguje Evropská unie. Neznají ani rozdíly mezi Evropskou komisí, radou a parlamentem do určité míry by se to možná dalo e, naučit jako technická struktura, ale e, není zcela jistě nedůležité mít také politický přehled. Eh, teď například, když je pan Hollande první muž ve Francii, co pak není relevantní, jak jaké máme komisaři, jaký vliv mají banky na zaměstnávání žen v té které zemi či v celé Evropské unii. Když slyším, že tady panuje domění, že se zase bude vyjednávat o kritériích pekingské platformy a tážeme-li se, se mohlo by-li to něco přinést, pak si musím říct, no tak se přece podívejme na to, jak vypadá současná politická situace. Celá řada pracovníků uvnitř institutu netuší, co se děje den po dní na komisi, co oni mají na pořadu dne. A e, protože tady neexistuje toto kolektivní povědomí, píší se zprávy a dochází k aktivitám, e, které vlastně vůbec e, nepřinášejí žádné nové podněty k současné politice, eh, protože politická reálnost toho, co je psáno a co je navrhováno, prostě není brána v úvahu a to je veliká škoda. A to vede k tomu, eh, že prostě tisk se o činnost ústavu takřka nezajímá. Jistě budete vědět, jak obtížné je získat novináře či novinářky pro genderová témata. Eh, a když to nemá nic společného s tím, co se děje dnes, co se bude dít zítra, co se dělo včera, pak dochází k opatřením, která jsou vlastně naprosto neužitečná a zbytečná. My ve fóru odborníků hm, slyšíme po každé od ředitele, musíme dodržovat náš pracovní program. No dobře, ale já bych řekla, je třeba přeci postarat se o to, abychom měli takový pracovní program, kde bude dostatek prostoru pro reagování na aktuální dění. Expertní sítě se stabilizují pomalu a jistě. Máme tady z mnoha členských států vynikající expertky, ale funguje to také? No, tedy upřímně řečeno nevím. Doufám, že IG z toho mnoho má, ale mnoho expertek a expertů praví, že vlastně netuší, zda jejich poselství se někam dostane a že nikdo z nich vlastně neví, co se děje dále s expertízami, které vypracovávají. Zkrátka, eh, není tady skoro žádná zpětná vazba eh, s námi, odborníky. A teď se vracím k mé roli. Máme tedy 18 lidí v představenstvu, kteří zastupují členské státy a ve fóru odborníků sedí lidé z jednotlivých členských států na základě jejich vědomostí, ale jsou to také úředníci, lidé z vědy, nezávislí mm, odborníci jako já, zástupci odborů nebo nevládních organizací či ženy z women's business a z ženských lobby a tak dále. Fórum mezi tím stabilizovalo dvě velké pracovní skupiny, jednak pekingským otázkám a jednak evropskému indexu genderovému. A mou velkou ctí je předsedat eh, této posledně jmenované skupině. To znamená, jak na fóru, tak v pracovních skupinách existuje přesně stejný problém, tak jak jsem to popsala u expertních sítí. Je tady tady určitý input a není jasné, co se s tím potom děje. A to je velice demotivující. Doposud byla celá řada lidí velice ochotná v případě pochybností podpořit AIG, ale pomalu jistě ztrácejí trpělivost. Mnozí z nich říkají, jak se rezignovaně to tedy už nebudu dělat, mohu strávit svůj čas smysluplně a říkají, ať si to radši dělají ti mladší. A já se domnívám, že je to politování hodný vývoj a Myslím si, že management institutu by velice rychle měl proti tomuto něco podniknout. Samozřejmě je svízelné, aby management operoval mezi tedy komisí, parlamentem, experty a tak dále, ale vždyť to je úkol managementu. Jak víte, existují dva lidé ve vašem jménu, ve foru odborníků a také dvě zástupkyně. Já jsem ředitelkou a má kolegyně je zástupkyně, ale vlastně s námi dvě vždycky přítomné. Domnívám se, že je důležité, abychom tam seděli již na základě té skutečnosti, že tím, že ti, kteří tam zastupují jednotlivé členské státy, si vůbec neodvažují cokoliv oslovit, protože se obávají, eh, že by potom dostali jednou přes pusu a že by tedy mohli být nějakým způsobem ohroženi. Ale já si myslím, že přeci nic nepřinese, eh, když tam budeme jen tak posedávat a nebudeme pravidelně provozovat výměnu myšlenek a zkušeností. Já na, vždycky po zasedání expertů jsem sekretariátu zaslala zprávu, ale slyšela jsem, že to členové nikdy nedostali. No tak jsem s tím přestala prostě. Možná, že to nebylo ode mě tak eh, dobré, ale taky jsem konečně jenom člověk. Eh, považuji od vás za velice moudré, že teď jste člena sekretariátu poslali nebo budete, promiňte, posílat eh, jako pozorovatele do zasedání fóra, na zasedání fóra odborníků, který bude podávat zprávy. Mm, dovolím lisy. Pane předsedo, bychom se bývali raději dověděli předem, že někdo takový bude posílán. No, eh, dostávám se k závěru. Komunikace neprobíhá moc dobře. Koncem léta ředitelka AIG byla zde tak to bychom bývali vlastně taky měli být přizváni k tomu. Vždyť to je veřejné zasedání, ale nevidím tady vůbec nikoho z managementu AIG a ti by přece měli mít zájem na tom, co my a vy tady o AIG říkáme. Pakliže mě opět jmenujete, a já doufám, že to učiníte, pak bych tedy přivítala, eh, kdyby s ohledem na komunikaci jsme měli konkrétnější jaksi dohody. Například, aby někdo od nás dvakrát do roka alespoň eh, hovořil s koordinátorkami a získával informace. A na závěr ještě poslední věc. Existuje určitá pověst, že komise má v plánu AIG a FRA sloučit. Já tedy nevím, kdo tuto pověst dal do světa, nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale tato pověst se jaksi dosti tvrdošíně šíří a myslím si, že by eh, velice záhy mělo být jasno a bylo by žádoucí, abyste o tom hovořili vy tady společně, protože co to přinese? když Institut pro otázky rovnosti pohlaví eh, bude spojen s Institutem FRA. Co by to přineslo za výhody? co pak tady panuje nějaká obava, že z důvodu efektivnosti eh, by to bylo lepší. Doposud FRA spíše eh, se zaobíral jako institut otázkami lidských práv. No nevím. Každopádně doufám, že jsem vás dostatečně zevrubně informovala. Děkuji. No, buenas tardes a todos y a todas. Dobré odpoledne. Eh, já se omluvám za hlas, ale eh, jsem trochu indisponovaná. Já stoprocentně podporuji to, co řekla eh, kolegyně William a nechci opakovat se. Nechci opakovat to, co zde bylo řečeno a skutečně já zcela s tímto souhlasím. Jenom v zásadě chci říci, že jsem byla jmenována jako první náhradnice a e, pro otázky, e, e, které pro tedy ty otázky, tedy, které se týkají fóra expertů, ale to je pro mě velká čest, ale na druhé straně je to pro mě trochu těžké, protože nevím, jak bude vypadat kontinuita této činnosti a mm, jak se tedy mm, v tomto angažovat. Já mm, jsem předsedkyní jedné pracovní skupiny expertů a já vlastně eh, mám s tím trochu problém, protože nevím, jak má vypadat moje eh, participace jako náhradnice, eh, takže moje účast víceméně byla eh, spíše účast řádného člena eh, než náhradnice, ale eh, já vím, že zde asi možná zde jsou určité možnosti, kde si vyměňovat názory a kde a jsou zde tedy potenciálně možná témata. Já mm, také i Mm, zde chápu dobře ty ta pro a proti, mm, o kterých se zde hovořilo v kontextu institutu a určitě každé to téma si zaslouží svůj čas pro diskuze. Mm, je to tedy fórum, které má velice nabitý program, vše probíhá ve velkém chvatu a vím, že je to těžké tam diskutovat o otázkách do hloubky. Jsou zde zástupci různých institucí, z různých zemí a i určitě si vyslechneme v průběhu doby názory, myšlenky vždycky z každé země, jak tam věci probíhají, ale je také pravda, že eh, někdy já eh, mm, mm, mm, něk- někdy my se e, stýkáme s různými osobnostmi, ale vždycky je to pokaždé často někdo jiný, takže potom je těžké zajistit určitou kontinuitu v této činnosti. Lidé se tam střídají. Tak to prostě je. A tak to bylo. Musíme s tím pracovat. A když se na to podíváme z hlediska z pohledu našeho fóra za poslední tři roky, Eh, jsme viděli, že ten Evropský institut rostl a eh, eh, rostl, rozvíjel se a dostal se do své finální podoby a samozřejmě zapojoval osoby, které jsou aktivní a chtějí bojovat, bojovat i za své rozpočty, protože to je nutné pro budoucí činnost. A také i Eh, zde existuje spolupráce s dalšími subjekty, které bojují za stejnou věc, rovnosti eh, a eh, také i zde je třeba tedy i poděkovat za součinnost a za myšlenky, které dostáváme od těch dalších subjektů. Je třeba si do úvahy, že je ta práce náročná, zde vždycky je to komplikované mít novou instituci a jste navíc ještě v kontextu Evropské unie je to vždycky komplikované a e, navíc tedy e, Litva je země docela vzdálená a malá, ale nicméně institut je a je třeba e, mu dát tu hodnotu, kterou si zaslouží. Nicméně zde musím ale skonstatovat, že ta činnost za poslední tři roky, že eh, se jí nedostalo eh, uznání, které si zaslouží. Zde eh, nejprve se samozřejmě ta organizace musela sformovat a zatím je to instituce, která nemá žádné uznání v Evropě, i když je oblast rovnosti, oblast, hm, která se to zaslouží. Zde hm, nemá tedy tu vůči roli, kterou by eh, měla tato instituce mít a eh, měla by být skutečnou referencí v Evropě. Já to tady říkám, protože mm, když, alespoň to platí pro mě, eh, že mm, forum mělo především se snažit šířit zaprvé vůbec to myšlenku existence institutu a jeho činnost, šířit výsledky činnosti a mm, my jsme si ale e, uvědomili, že vlastně o té existenci se moc neví, že neexistuje povědomí. Já e, myslím, že tedy to povědomí by mělo být adekvátnější. E, například zde eh, zde mm, je dobré tedy eh, medializovat tu činnost, kterou institut provádí prostřednictvím známých osobností. Eh, to by bylo vhodné. A je pravda, že často je důležité šířit výsledky a i eh, zdůrazňovat, že tyto instituce jsou významné a jsou určitou referencí. Také já si pamatuju, že před třemi eh, lety, když jsme tady navrhovali mm, takovou cestovní mapu jsme navrhovali pro tento institut, tak tehdy já jsem e, navrhovala konkrétnější aktivity a my tedy jsme očekávali, že vše proběhne rychleji, efektivněji a i když víme, že to je těžké teď, ale my jsme navrhovali konkrétní opatření, konkrétní aktivity, které by měl institut provádět a skutečně zde členské státy a příslušných orgány pro rovnost pohlaví eh, měly na tomto základě potom vytvářet své politiky rovností. Stejně to platí i pro Evropskou komisi. A vlastně eh, institut měl být takovou výkonnou rukou, prodloženou rukou pro tyto strategické plány Evropské komise a eh, měl tedy šířit hm, toto do členských států. Bohužel, ale podle mě to tak neproběhlo. Zatím aspoň to tak k dnešnímu datu není. Také si nemyslím, že ta komunikační strategie, stejně jako jsme i mm, e, řekli na adresu činnosti institutu, také si nemyslím, že ta komunikační e, politika byla adekvátní. My jsme hodně hovořili o komunikačních strategiích, které jsou nezbytné, aby se šířily výsledky činnosti institutu, ale nevím, z jakých důvodů zdali ekonomických, nebo asi možná je to těžké vůbec, aby se 27 států nějak dohodlo. A ale tady je třeba se ještě hodně snažit. Komunikace a sociální sítě a toto všechno. Zde nás čeká velká práce eh, a mm, například mm, takové věci jako ta soutěž pro výběr loga instituce, tak mm, nebo ten eh, tedy eh, kalendář eh, tedy žen v Evropě, ale zatím to jsou strategie, které nejsou efektivní. Slabá stránka, kterou já vidím tak eh, je, že ten institut není známou institucí, není to referencí v Evropě, ani v Evropě ne. A potom další strategicky významná otázka možná to není tak strategicky důležité, ale je třeba eh, zdůraznit třeba i tu otázku těch grantů a ty projekty, které je třeba pomáhat subvencovat prostřednictvím těchto grantů v členských státech a mm, to je třeba, aby, ale o tom všichni věděli, že to tak probíhá. Eh, možná tak bychom usnadnili tu diskuzi o, eh, a debatu o činnosti tohoto institutu, aby si to všude v Evropě uvědomili. Eh, do, pro kudy o budoucnost institutu. Takže eh, zde vlastně již, již před pěti lety se, jsme se dohodli vytvořit tento institut a my jsme tedy vytvářeli struktury, programy to nám trvalo hodně času, potom hm, témata pro pracovní skupiny, ukazatele, statistiky a já myslím, že teď nadešla chvíle, abychom přešli k činům. Hm, já vím, že to je to nejtěžší, ale nakonec hm, to, co je vidět, a tak to jsou vždycky činy. A proto tento institut měl přejít ke krokům. A proto je třeba navrhnout aktivity, které budou i šířit eh, strategii Evropské komise, která byla odsouhlasena na příští lety, léta. Eh, například eh, rovnost v odměňování, přístup k pracovním příležitostem, Eh, nebo přístup žen do těch vyšších rozhodovacích funkcí, to je důležité i proto pracovat s podniky, třeba otázka flexibilní klouzavé pracovní doby nebo toho, jak mohou sladit rodinný a pracovní život. A je třeba se zaměřit na tyto konkrétní oblasti. A eh, protože to je něco, co bude mít velké dopady v členských státech. Také by bylo vhodné zase třeba i paralelně pracovat na takových tématech, jako je násilí na ženách. A zde samotný institut navrhoval určité aktivity, které se implementují v členských státech pak. A potom role, kterou mají hrát muži v této nové eh, společnosti založené na rovnosti. Chceme, aby institut vypracoval strategie a aby eh, udával směr členským státům a by, i když vím, že každý eh, pracuje svým tempem a svým způsobem, ale je třeba, abychom eh, my přijímali strategie, protože to jsou témata skutečně strategického významu do budoucna. A je třeba tedy hovořit o eh, Evropě, kde osoby jsou si rovny před zákonem, ale mají i stejné příležitosti také. Zde je třeba, aby členské státy tedy samozřejmě plnily různé hlavní směry, které se týkají konkurenceschopnosti a zemědělství a podobně, ale je třeba to doprovázet sankcemi a to musí platit stejně i pro oblast rovností. Pro oblast rovností a tento institut to musí být referenčním bodem. forum odborníků, potom eh, správní statutární orgány, potom orgány tedy eh, různé regionální orgány, lokální orgány musí s tímto institutem spolupracovat dělat a ten institut musí být přítomný i na sociálních sítích, ale zde právě institut eh, nehraje tu vůči roli, jak by měl. A zde my eh, mm, jako parlament, jako tento výbor, jako Evropská komise, musíme se snažit, aby tento institut měl eh, dostatečné nástroje i eh, materiální zabezpečení, aby mohl efektivně fungovat. Eh, takže to je vše. Tak, tak so jättemycket att, att ni ger den här bakgrundsinformationen och den där, det som ni nu berättar. Děkuji za informace. Jsme velice vděční za otevřenost a přímost. A pro nás je velice důležité udělat si představu o vaší práci. Nyní chci otevřít uh, prostor k diskusi. Nejdřív uh, má slovo paní Obama. Uh, Děkuji za slovo a za tento otevřený rozhovor a také za vaše dosavadní stanovisko. Také já e, se e, znepokojuje, že management EIGE tady není zastoupen, nevím, zda byli pozváni. Když říkáme, že eh, vznik EIGE byl těžký porod, tak to pravděpodobně e, to pravda. Když se podíváme, co jste mimochodem říkala, že e, to je určitý referenční bod pro ostatní. EG je, e, se stala mezi tím významnou institucí. EG máme pocit, že tato instituce ještě nenašla roli, kterou by měla plnit. A přitom už by bylo na čase definovat nejdůležitější úkoly. Vidíme, že organizujete různé workshopy, kalendáře, rozdáváte, ale problém není eh, v tom, že děláte takovou tu činnost, ale hlavní smysl činnosti instituce by měl být jinde. Často máme pocit, že práce této instituce jde určitým směrem a že mm, práce e, předsednictví rady podporujeme. To je pozitivní, ale nemělo by to být ta hlavní činnost EIG. Například EIG eh, je pravda, že neměla dlouho eh, sídlo a potřebný eh, personál, ale na to není možné se odvolávat pět let. A co nás opravdu znepokojuje, je to, že ten cíl by nebyl jenom um, genderovou, jak si realizovat genderovou politiku komise, ale také se stát nezávislou institucí. Jejich činnost eh, je prospěšná všem. Máte právo, mm, a také my to víme, že ty kontakty nejsou ideální nejenom mezi managementem a fórem, ale také pravděpodobně mezi EIG a parlamentem. A to vyvolává určité znepokojení. Uh, Mm, jste říkali, že existuje tendence, eh, že by EG a FNG měly fúzovat. Dále jsou na programu i jiné body. Zde ve výboru se mnozí domníváme, že mm, že ehm, ta oblast odpovědnosti je mnohem širší a FRA zůstává na povrchu a e, jak si ne, nezachází do hloubky, takže tam je potřeba jednat. A otázka, kterou jsem teď zmínil, tedy hm, kde by měla čem by měla spočívat ta, ta hlavní činnost, tak ta, to je třeba ještě jednou e, přeskoumat. Například, že by parlament e, zveřejnil studii. Často se studie zadávají externě a um, výsledky jsou často e, špatné. Před dva, dvěma lety jsme e, si vyžádali studii o mateřské dovolené a ty posudky, které jsme dostali, byly špatné kvality. Ačkoliv tyto posudky a tyto politiky jsou, eh, zůstávají na programu dlouhodobě a eh, nevznikají ze dne na den. Takže bychom měli um, ehm, věřit, proč nezávislé um, hodnocení nebylo požádáno od EIG. To je tedy um, znepokojivé. Tady jde o, um, tady to zachází mimo oblast odpovědnosti FRA. Co se týče um, návrhu, který byl přijat na slyšení parlamentu, totiž ten návrh, aby ty dvě instituce um, fúzovaly, nevím, zda tento návrh vznikl z našeho výboru, ale většina parlamentu to přivítala. To musíme konstatovat. I když my v tomto výboru bychom možná měli jiné, jiný názor, ale tato otázka fůze se stále často dostává na program jednání. Uh, Eh, samozřejmě vidíme pokrok na vašich eh, stránkách internetových. Tam se objevuje stále více informací, ale jsem toho názoru, že tyto informace by se mohly nebo by mohly být využívány lépe a když ta výroční zpráva je na programu, tak by se také e, měly ty otázky znovu projednat. Neměli jsme představu, jaká témata toto fórum řeší. Nemůžeme se tím zabývat každý měsíc, ale dvakrát za rok, když je předložena výroční zpráva. A co se týče rozpočtu, se projednává rozpočet, tak tak by mělo být prezentované no, také stanovisko EIG. Ještě jednou vám děkuji za přítomnost a za otevřené stanovisko. Domnívám se, že i my eh, jsme znepokojeni, když se tyto návrhy znovu a znovu objevují na programu jednání, tak pak eh, vzniká v parlamentu dojem, že ty agentury nejsou tak nutné a příliš drahé a to se, to, tento názor se tím podporuje. My mm, Mm, se domníváme, že práce agentur by měla přinášet výsledky. Hrám Gabriel, prosím. Děkuji, pane předsedu. Já bych také chtěla poděkovat našim dvěma expertkám za to, že nám představili eh, takto důsledně a upřímně problémy, a pojmenovali věci pravým slovem a podporuje to, co řekla eh, naše kolegyně Bauerová, která reagovala na, přesně na ty problémy, které vylíčili, čím jsme se zaobírali tady na našem výboru, ale ráda bych se vrátila ještě k něčemu, co jste vyzdvihli. Nejprve se domnívám, že výbor pro ženy se zaobírá otázkou zlepšení komunikace mezi ústavem, a Evropským parlamentem. To se skutečně musí zlepšit a na tom musíme popracovat. Je třeba, abychom sledovali tuto složku a také výměnu informací a údajů. Domnívám se, že by bylo zapotřebí, abychom se soustředili na dvě záležitosti, alespoň já tady vidím dvě klíčová slova, která jsem zaslechla. Zatím neviditelnost vaší práce a věrohodnosti a užitečnosti. Takže jak posílit nejprve tuto viditelnost? Domnívám se, že by bylo zapotřebí abychom měli daleko přesnější záležitosti. A proto mám otázku na první interventku. Vy jste řekla, že my vypracováme zprávy, ale nevíme, co se s nimi pak děje a jak se potom využívá našich prací a našeho outputu, eh, protože eh, bychom potřebovali vědět, co se vlastně z toho využívá a co se nevyužívá, abychom věděli, na čem máme dále pracovat a čeho bychom měli nechat. A, je důl, a také je důležité, abychom měli tyto argumenty, až zase bude nastolena otázka eh, mezi eh, slučováním FRA a AIG, ale ano, to není jenom pověst či fáma, která se šíří, o tom se skutečně tady jednalo. My se domníváme, že možná na jedné straně bude dobré, když členové Evropského parlamentu hlasovali pro slučitelnost, protože potom máme daleko živější reakce ze strany vaš, těchto respektivních ústavů a jsem ráda, že jste na to upozornila. A další otázka. Vy se tady vyzvedla otázku úrovně expertíz. Já jsem byla velice překvapena, když jsem si vyslechla, že tady jsou for, že tam pracují také odborníci, kteří nejsou dostatečně prakticky praktiky, vybaveni praktickými zkušenostmi z práce, kterou dělají. Čili co navrhujete pro to, aby se vybrali lidé s adekvátními vědomostmi a znalostmi? Jaká jsou kritéria výběru? a jak je zajištěna transparentnost a jak je možné zajistit, aby odborníci, kteří s vámi budou pracovat, budou v souladu s vašimi kritérii, která jste tady definovala. Také bych se ještě ráda vrátila k otázce strategie. Eh, ústav v roce 2013 chce mít nějakou specifickou strategii komunikace s nejrůznějšími eh, institucemi eh, v různých evropských zemích. Ráda bych se dověděla něco více k této strategii. První otázka je, jak hodláte čelit otázce výměny informací mezi naším výborem a vaším institutem, čili znovu, jak chcete posílit viditelnost práce vašeho ústavu a druhá otázka, jak eh, eh, váš institut, eh, nebo existuje tady vůbec nějaký nástroj, který vám umožňuje seznámit se s prací našeho výboru a dostáváte nebo nedostáváte dostatek údajů k tématům, kterými se zaobíráte Eh, máme pocit, že tady by se skutečně naše spolupráce dala ještě zlepšit. Jak víte, eh, na výboru žen organizujeme veřejná slyšení, vždy se soustředí na určité téma. A e, možná, že když tady bude projednávána relevantní problematika, tak by jistě mohly přijít i vaše zástupkyně, napřed, například ta dvě, tři poslední slyšení, která jsme měla, protože například váš institut už pracoval nad těmito tématy. E, takže já tedy Eh, rozhodně vám nevracím toho zenou ruko, rukavici. Eh, uvědomuji si, že eh, je třeba, abychom prostě spolupracovali. Musíte si uvědomit, že výbor žen vás podporuje, ale musíte si uvědomit, že často tady máme velice závažná kritická slova a ta je třeba vyvrátit. Například v této otázce fůze či slučování FRA a IGE, nám musíte také odpovědět na naše precizní a kritické otázky, eh, abychom mohli prohloubeně provozovat naši práci především z praktického ohledu. Děkuji. Já Děkuji. Já eh, nechci eh, nějak urychlit tuto diskuzi, ale máme málo času, takže Prosím, respektujte tři minuty, aby i naši hosté mohli zareagovat na vaše připomínky. Paní Kurmaj, tři minuty maximálně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice mě těší, eh, že tady máme eh, opět eh, naše expertky Doufám, že jste se mohli dobře zotavit během prázdnin. Existuje tady určité pravidlo, eh, pakliže eh, někdo eh, chce hovořit jako zástupce parlamentu svobodně a dlouho a může a potom někdo jiný, jako například teď já, má omezenou řečnickou dobu, no, nuže dobře. Jako bývalá předsedkyně výboru Eh, jsem se vždy pokoušela nejvyšší měrou přispět eh, ke spolupráci s institutem vaším, protože si uvědomujeme, jak důležité je mít eh, ty nejlepší odborníky a jsme hrdí na to, že tenkrát jsme vybrali velice dobré expertky, které jsme vyslali do eh, této instituce. Tenkrát jsme se dobře rozhodli. Já jsem teď poněkud překvapená. Slyšela jsem, že jste například vyhotovili zprávy a my o tom nic nevíme. Musím k tomu říct se následující věc. Náš výbor není poprvé konfrontován s touto záležitostí vlastně tak trochu se s námi zachází macežsky. Mm, e, proto už jsme dokonce slyšeli, že náš výbor mě by měl být rozpuštěn, protože je neužitečný, k ničemu není a něco podobného se asi říká také o ústavu, který se zaobírá genderovými otázkami. Dva roky se nic nestalo poté co ústav byl zřízen, založen a pak vlastně došlo ke ztrátě v rozpočtu. Lotyšsko, pardon, Litva leží tak trochu daleko, eh, ale technicky eh, i technicky viděno je poněkud obtížné cestovat eh, do této země Teď bych rád eh, stvrdila slova, která zde zazněla. My bychom vás raději <clears throat> slyšeli vícekrát do roka a četli vaše zprávy, protože jedině tak můžeme kontrolovat, jak kvalitně institut pracuje. Za druhé, Samozřejmě jsem pro komunikaci. Je důležité umět dobře prodat produkt, ale my jsme odpovědné především za kvalitu tohoto produktu a nikoliv za jeho prodej. My neseme odpovědnost za to, jaký tento produkt je. Uh, protože eh, otázka rovnosti pohlaví eh, musí být eh, skutečně dobře šířena jedině a podaří se to jedině v případě, že tady bude dodána kvalitní práce. Já chci dodržet dodržet na řečnickou dobu, kterou jste mi dal. Považuji naše práci za nesmírně důležitou. Děkuji vám za vaše příspěvky. Já jsem si jistá, že pakliže vaše zprávy posíláte sekretariátu, tak pan předseda učiní vše pro to, abychom je také dostali. Děkuji. Ano, určitě. Určitě tak učiníme. Já se omlouvám, že eh, musím omezit řečnickou dobu socialistů demokratů, ale zatím nestojí žádné politické důvody. Skutečně jde pouze o čas. Rád bych vám dal býval více času. A dále paní Baradika. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat obou expertkám za názory zde vyjádřené a za práci, kterou eh, vykonali. Byli jmenovány naši parlamentem. Já jsem si vyslechla, na jaké potíže naráží ta paní zpravodajka, která je náhradnicí, ale je třeba, abychom tedy řekli čestně jednu věc. Já si nemyslím, že naše expertky jsou zodpovědné za všechny problémy, o kterých jste hovořili a eh, které nastaly v institutu. Takže první otázka je, zdali skutečně evropské instituce, a začnu naším parlamentem, nejenom naším výborem, ale zdali skutečně věří a podporují tu činnost, kterou provádí eh, institut, Evropský institut, a nebo ne, nebo nepodporují. To je první otázka. Takže podporuje komise rozhodným způsobem eh, činnost tohoto institutu vůbec? A co členské státy? Také ty podporují činnost tohoto institutu? A odpověď eh, zde eh, je třeba si na to odpovědět otevřeně a říci ne. Evropské instituce začínají naším parlamentem takže eh, samozřejmě, kdyby asi měli plnou důvěru v tomto instituci, tak by asi jinak eh, pomáhali a ta součinnost by vypadala úplně jinak a nehovořilo by se o té fúzi protože samozřejmě eh, mm, mm, zde státné dělat škrty, ale je třeba mm, se podívat na sebe, sebe kriticky na naši adresu. A pokud skutečně chceme, aby ten institut fungoval, tak náš parlament musí ho podporovat, a to jasně jednoznačně musí podporovat činnost tohoto institutu a jasně definovat, co chceme, co očekáváme, co chceme, aby tento institut dělal. A e, ten institut má tedy provádět opatření, která jsou přijata komisí e, a parlamentem? Já si myslím, že ano. Ano, to by bylo strategicky velice dobré toto dělat na evropské úrovni. A to také znamená to, že je nutné mít dobré vztahy se všemi členskými státy jednotlivě s evropskými regiony také a s každým eh, jiným institutem. Tento Evropský institut musí být referenčním místem a to pro mě znamená, že musí přicházet s inovátorskými myšlenkami a dávat eh, příklad svými zkušenostmi, které bude šířit eh, členským státům a regionům a podobně bude šířit ty nejlepší zkušenosti. Všichni známe eh, ty dobré zkušenosti, známe ty úspěšné příklady a eh, opatření, která eh, byla úspěšně přijata. A co tedy chybí? Podpora tomuto institutu. A ta podpora není dostačující, to je jasné. Tedy není to problém expertů nebo odbornic, odborníků, ne. A teď my Eh, ani my nevíme, zda eh, ty naše odbornice budou eh, znova jmenované nebo ne. Je proto třeba skonsolidovat nejprve organizační strukturu, poskytovat jasnou podporu a jasně definovat konkrétní opatření, jak jsme slyšeli od naší expertky Aranče Madariaga, je třeba, aby tento institut měl jasnou naši podporu a důvěru a to, aby se odrazilo i v rozpočtu, abychom tuto institutum jako parlament a náš výbor brali vážně a to platí i pro Evropskou komisi a pro členské státy. A je třeba proto zavést lepší koordinaci mezi činností institutu a e, vůbec je třeba si říci, zdali jsme odhodláni, ochotni, my všichni, e, e, spolupracovat a Eh, eh, protože jde o to, aby eh, ta opatření navržená institutem, aby byla realizována na úrovni tedy členských států, na úrovni regionu. Takže já vím, že před námi stojí i ta nutnost provést sebekritiku a je třeba tedy oživit činnost institutu, abychom šířili jeho výsledky, ale proto je třeba politická vůle a já upřímně tuto politickou vůli zatím se nevidím. Děkuji, paní Leotard, jako další. Ja, dank u wel. Ik zal proberen heel kort te houden. Ik wil als eerste uh, allebei de leden heel... Děkuji. Nejprve chci poděkovat oběma členkám za jasné definování jak pozitivních, tak negativních aspektů. Domnívám se, že pokud můžete um, navázat na ty obtížné body, tak je možné něco udělat, protože institut jako AIG, uh, který by měl um, užitečným způsobem přispívat, uh, tak může, když bude správně veden. Já mám otázku na obě uh, členky. Uh, ani ne, neuvedli všechny ty negativní body. Máte také eh, tedy seznam doporučení, které se, kterým byste, o které byste se chtěli podělit? Zmínili jste tam nějaké otázky komunikace mezi vámi a výborem. Ty bychom mohli poměrně snadno řešit. Také chci požádat předsedu, zda Mm, na schůzce koordinátorů bychom se mohli uh, shodnout, eh, jak komunikovat s těmi členy, jak komunikovat s institutem. Toto je věc, kterou zmínila paní Baro. Pokud budeme žádat o znalecké posudky, tak bychom si měli položit otázku, proč ně žádáme, proč eh, to tak probíhá, jaké jsou důvody a o tom musíme jednat. Co se týče slyšení, bylo by vhodné, kdybychom měli zástupce z institutu, kteří by tady měli být také přítomni, aby věděli, co je na našem programu. To je velice důležité, protože pokud chceme využívat tohoto institutu, tak musí pracovat na stejných tématech jako my v tomto výboru. A doufejme, že se nám podaří eh, to vyřešit. A dobře, také by mě zajímalo, jak si myslíte, že by se věci daly zlepšit uvnitř samotného institutu. Děkuji. Nyní dáme slovo opět našim hostům, takže prosím, reagujte na ty otázky a komentáře. Děkuji. Ja, dank u wel. Uh, ik constateer eigenlijk dat uh, met elkaar. Děkuji. Vidím, že máme stejné uh, eh, dopavy. Věci je nutné zlepšit a je to možné. Jednu věc chci říci hned a to je to, že my pracujeme ve volném čase, nejsme placeni za to, co děláme, za to, e, že sem jezdíme. Když tady sedím, tak nevydělávám peníze, to je problém, to chci říci. Dále seznam doporučení. Domnívám se, že bychom to mohli zpracovat, mohli bychom rozeslat e-maily. Nemusíme to vždy řešit osobně. A pak za měsíc, za dva bychom mohli předložit seznam doporučení, jak pro vás, tak pro institut. my prostě uh, musíme být přesvědčiví a doporučení by třeba bylo, že řekneme institutu, pokud bude uh, zaměstnávat personál, tak by eh, ti zaměstnanci měli být pod, odesláni do parlamentu, na komisi, na radu, aby skutečně si udělali o tom představu. To je tedy doporučení, které můžeme udělat a doufejme, že eh, se ho někdo zhostí. Pan, dále paní Leotard zmínila eh, parlament a výbor. Proč eh, ten výzkum probíhá jinde, proč, se to, proč si to neděláte sami, nevím. Měli byste také vědět, že i já Eh, to zadávám dál. Bylo by eh, dobré to koordinovat. Já jsem tady našla tři zprávy, vy jste si je vyžádali a něco z toho mm, se týká i toho, co dělá IG. Pak tady byla otázka strategie komunikace. Mm, dále otázka politické vůle v souvislosti s, tím, s tou fúzí, tak to také eh, nebudu dále rozebírat. Děkuji vám. Dobře, já se nevrátím k tomu, co už jsem tady oslovila. Ale teď vlastně mám více obav, než které jsem měla, když jsem přišla. Já jsem sem přišla, abych žádala spolupráci ze strany institucí, ze strany výboru vašeho komise parlamentu a najednou jsem konfrontována s tím, že eh, tady je prostě možnost, že by prostě institut se zviditelnil ještě méně tím, že by se sloučil s další organizací. A to je to nejhorší, co by se mohlo stát, pakliže ho ještě dneska lidé neznají a to je to, oč vlastně jsme usilovali, aby tady vznik, aby z našeho ústavu byl určitý referenční rámec, tak to nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, kdyby sfuzoval, protože to by znamenalo vlastně jeho zánik. Domnívám se tedy, že by bylo třeba vyjasnit toto téma. Nevím tedy, komu, kdo, kdo je proto kompetentní, ale Všechno to, čím my můžeme přispět ke zlepšení práce institutu, eh, k, jeho, k pozdvižnutí jeho úrovně, eh, k tomu, aby skutečně mohl efektivněji pracovat, eh, přinese těžko výsledky, když dojde později k tomu, oč se usiluješ teď, aby prostě vlastně se dostal někam na druhou úroveň, aby byl integrován s jinými a stal by se tedy ještě méně významným referenčním rámcem. Jak ji řekla moje kolegyně, my jsme samozřejmě ochotni vypracovat doporučení, ale samozřejmě musíme také vědět, jak jako ideu mají instituce, jako například váš výbor, co se týče budoucnosti našeho ústavu, protože uvažujete-li o fúzi, tak prostě k ničemu nebudou doporučení, která vypracujeme eh, a bude to, vyjde to v ní jako práce, kterou jsme dělali doteď. Eh, čili nás stálo obrovskou práci, eh, již eh, záležitost, kterou jsme dělali, abychom zviditelnili otázky týkající se genderové problematiky a každý institut, jako ten náš, potřebuje pomoc proto, aby se stal o ním referenčním bodem pro daná témata, pro která byl vytvořen, aby byl uznáván. Ale Eh, tomu neposlouží, když se prostě na něj vyleje eh, studená voda a řekne se, že se sfuzuje s něčím jiným. Mě tedy eh, velice ještě zvyšujeme obavy, že vlastně tady dochází k dehonestaci práce, kterou děláme. Eh, my jsme naopak mysleli, že když sem přijedeme, takže dostaneme vaši pomoc, že dojde k pozvěžení naší eh, práce, naší úrovně právě ve spolupráci se všemi. Eh, vždyť institut je vlastně jediným institutem v této oblasti, která je tak významná a pakliže v rámci této meziinstitucionální spolupráci se řekne jasně, jaká je jeho role a uvědomí si to všechny eh, organizace další v Evropě, které se zaobírají genderovou problematikou. Pak jsem jako expertka a jako členka expertního fóra přesvědčena o tom, že eh, by eh, skutečně se pokročilo v jeho úloze a také v jeho roli, ale potřebujeme proto samozřejmě určité podmínky, aby k tomu došlo. Potřebujeme podmínky i pro lidi, kteří pracují v tomto institutu protože my nepracujeme v tomto institutu, my jsme pouze součástí určité části institutu, ale nejsme tam zaměstnány denodenně, abychom ho mohli pozdvihnout dál, stejně tak, jako by to mělo dělat ředitelství a e, všichni zaměstnanci. Myslím si, že je třeba postrčit tento institut, aby se dostal dál. Eh, mohli tady, tady vyslat určitou petici, určitou žádost, prosím pěkně, ať se hovoří o budoucí práci institutu a ponechte tématu eh, fůze. Ale samozřejmě tento parlament je svrchovaný a musíme respektovat jeho rozhodnutí. Tack så mycket för det. Och eh, jag ska bara försöka rent formala reda ut det här med den här fusionen som diskuteras om. Så är det som så att... Eh, tedy formálně, pokud dovolíte, se pokusím to nějak shrnout. Eh, jak bylo řečeno, většina našeho výboru má důvěru ve váš institut a chceme, aby pokračoval, aby se rozvíjel dále. Ale možná, že není dostatečně známý. A mm, tady máme jako parlament problém. A e, asi proto celý, celý náš parlament teď se zaobírá tou myšlenkou e, fůze. A i když to nemá podporu v našem výboru, ale proto musíme uh, změnit tento názor. To bude velká práce. Zatím nebylo přijato rozhodnutí, ale hodně se o tom mluví. Já osobně s vámi souhlasím. A to, že musíme se snažit povznést tento institut, je to naše odpovědnost, aby pracoval řádně, jak má, aby se rozvíjel. Institut má za sebou teprve krátkou existenci, takže já bych rád, aby se zaběhl, ale diskuze tady je. Probíhá kolem toho. Děkuji. Děkuji všem za názory, jak bylo řečeno. Eh, názory našich e- externích odbornic byly velice upřímné, přímočaré a i slyšeli jsme dobré náměty eh, pro naši budoucí diskuzi, takže to bylo velice eh, užitečné vyslechnout si vaše doporučení. Také si myslím, že by bylo dobré navázat na paní Leotard. To znamená, abychom se tím zabývali na schůzi koordinátorů, asi ne zrovna na schůzi příští, ale na jedné z našich schůzí koordinátorů. Ano. Chci tedy poděkovat našim hostům za čas. Byla to velice užitečná diskuze. Děkujeme, že jste za námi přijeli a podělili se o názory a zkušenosti. Určitě to byla konstruktivní diskuze, protože jste předložili reálné konkrétní návrhy. Děkuji ještě jednou. Vi går då vidare i, på dagordningen och då har vi kommit till punkten 10. Vi Přejdeme k dalšímu bodu programu, což je bod číslo 10. Tématem je evropský semestr. Já jako předseda eh, to přečtu tedy anglicky. Opět Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priority na rok